Vítám Państwa ponovně. Takže a já vás zde znovu vítám. Další bod na pořadu jednání je zpráva Knuta Fleckensteina. Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů. Pan poslanec pochází z přístavního města, pokud vím, odkud jinut. A já mu teď dávám slovo. Slovo má Knut Fleckenstein. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně a kolegové, od eh, počátku debat a od, eh, o, o přístavním